this. Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Já vás poprosím, abyste eh, zaujali místa, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Rád bych srdečně přivítal eh, prezidenta eh, České republiky Zemana v Evropském parlamentu. Je nám velkou ctí vás zde dnes eh, moci přivítat, pane prezidente. Vy jste nastoupil s cílem, s cílem posílit evropské směřování České republiky a přispět opět k eh, posunu České republiky do eh, středu evropské politiky. Za to vám zaslouží eh, uznání, zasloužíte uznání a dík a těšíme se, pane prezidente, na váš projev.